Děkuji mnohokrát a nyní se dostáváme k procesu Catch the Eye. Prosím na minutu. Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych řekla, že jsem nesmírně spokojena s prací pana zpravodaje a také se spoluprací s ostatními stínovými zpravodaji se nám skutečně podařilo sladit naše nejrůznější pozice a to je dobré politické poselství pro Evropskou komisi jsou zde obsaženy skutečně ta nejdůležitější, nejdůležitější body. Současný systém E, domnívá se komis, e, současný systém funguje dobře a nepotřebuje žádné zásadní změny. Současné zásady, na kterých spočívá systém, to znamená národní delegace a dobrovolný způsob musí být i nadále zaručen, třeba že veřejný zájem samozřejmě může hrát větší roli při normotvorbě. Funkce malých a středně velkých podniků je také důležitá v rámci tohoto normo tvorebního procesu. To je pouze počátek. Příští měsíc budeme pracovat i nadále na tom, aby evropské normy skutečně odpovídaly také ekonomickým a sociálním aspektům. Děkuji, pan Balcetis, na minutu. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, chci poblahopřát kolegovi, který vypracoval tuto velice důležitou zprávu. Standardizace je velice důležitá pro jednotlivý trh, pro podporu konkurenční schopnosti celé Evropské unie jednotlivých členských států a pro odstranění překážek pro obchod. Vítám také záměr komise revizovat normalizační balíček a doufám, že bude dostatečně komplexní, aby eh, odstranil nedostatky, které vedou k různým úrovním ochrany spotřebitele v různých státech. Jednotné normy po celé Evropě jsou velice důležité, aby bylo možné eh, rychle rozvíjet inovace inovace a technologie. Je třeba podpořit konkurenční schopnost Evropské unie, zdraví našich lidí a umístování bezpečných produktů. Proto potřebujeme jednotné standardy po celé Evropské unii. Děkuji. Pan Pascual na minutu. Děkuji za slovo, vážený pan predsedajúci, vážená paní komisárka. Vážený pane předsedo, vážený paní komisařko, tento evropský systém je součást mezinárodního systému, který určuje všeobecně používané pravidla a normy, které se potom používají na celém světě. Vzhledem k tomu, že eh, společ, vývoj společnosti z nové technologie mění také organizace a způsob života, normalizace jako specifické odvětví, eh, definice pravidel, všeobecně používaných pravidel musí být také činná, eh, či, a životu otevřena, pro život otevřená aktivita. Myslím si, že je potřeba, aby při vytváření nových norm je, potře- norm je potřeba eh, být aktivnější, tak abychom mohli uvádět na trh nové výdobytky vědy a techniky. Z tohle pohledu si myslím, že je nejvyšší čas, abychom přistoupili k aktualizaci mechanismu eh, evropské standardizace a normalizace, eh, které v současné době je založena na národních tradicích a na národních pracovištích. Tyto mechanismy však v současné době musí být jednodušší a musí být hlavně efektivnější. Děkuji vám. Pan Geci na minutu. E, Děkuji. My jako zástupci Jobiku jsme často označováni za euroskeptiky. My jsme sice euroskeptičtí, ale to ještě dlouho neznamená, že bychom se bránili spolupráci mezi evropskými státy a nechtěli ji podpořit. My jsme proti principu Spojených států evropských, ovšem téma Normotvorby je téma, které rádi podpoříme. Všichni nám vyčítají, že se stavíme proti všemu, ale to vůbec není pravda. Chtěli bychom podpořit pokročení v tomto tématu, podporujeme ho a chtěli bychom všichni požádat, aby tomuto tématu byla skutečně věnována patřičná pozornost a e, také se skutečně e, chceme přimluvit za to, aby se všichni postavili za tuto zprávu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nyní mám ještě dvě přihlášky o slovo. Paní Bazesku, prosím. Adoptarea standardelor europene. pane Přijetí evropských norem může velice podstatně přispět ke konzolidaci a podpoře malých a středních firm na evropských trzích. Malé a středně velké podniky potřebují jednoduché akreditační postupy, standardizované akreditační postupy, minimálnost v byrokracii a minimální finanční zátěž. Evropský normovací systém by měl podporovat inovaci a zároveň by měl představovat jakýsi společný základ pro normy jako takové vůbec. Potřebujeme tyto normy které pravidelně jsou aplikovány podle zásady subsidiarity

standardointiprosessissa on tärkeintä avoimuus ja demokraattisuus ja se... Eh, důležité je, aby se zachovala transparentnost a demokratický proces normalizace. Sociální zájmové skupiny menší, jako například organizace ekologické či malé středně velké podniky a spotřebitele by se měly více zapojit. Mm, protože velké podniky eh, chápou oblast normalizace jako eh, výlučnou oblast svého zájmu, kde mohou působit pouze eh, oni. Velice mi líbí zpráva a také e, příhodná prezentace právě proto, aby tyto malé sociální skupiny byly zohledněny. Tyto sociální skupiny musí mít posílenou reprezentaci. Myslím si, že by je bylo možné posílit tím, že by se jim dal hlas v technických výborech a v technických komisích je důležité, eh, abychom skutečně toto podpořili a požádal bych komisi, aby na to dbala. Přeji vám krásnou dobrou noc, pravil pan poslanec. Eh, děkuji mnohokrát. I vám dobrou noc a děkujeme mnohokrát vám všem. Už tady jsme velice osamělí, eh, tak jako bychom drželi noční stráž eh, na plenárním zasedání. A teď máme skutečně úplně poslední řečnici dnešního dne a to je paní komisařka Ranamaky za komisi. I já bych chtěla poblahopřát panu eh, zpravodajci za jeho velice komplexní zprávu, která se setkala také se souhlasem. Chtěla bych kromě toho také poděkovat všem poslancům, kteří se s námi zůstali až do této pozdní hodiny aby pomohli také panu předsedovi při plnění jeho povinnosti a také za to, že přednesli velice konstruktivní příspěvky k této diskusi. Tato zpráva je mimořádně důležitá pro diskusi, která byla zahájena již před nějakou dobou. Jedná se v ní o budoucnost normalizačního systému v Evropě. Týká se to také úspěšné implementace vnitřního trhu, zvýšení konkurenceschopnosti evropských podniků a také by to mělo usnadnit inovace. V následujících eh, desetiletích eh, tato normalizační snaha se bude muset eh, přizpůsobit všem novým úkolům, které před námi stojí, včetně environmentálních úkolů je potřeba vzít v úvahu je takové věci, jako je hospodářství uhlíkové, jako je, jsou klimatické změny a další věci. To jsou věci, kterým se musíme postavit tváří v tvář. Souhlasíme se spravodajcem se spravodajem, že je potřeba vycházet ze stávajících systémů, protože právě tento systém vytváří solidní základ pro další rozvoj. Přesto máme mnoho možností dalšího zlepšení. V této zprávě se uvádí celá řada návrhů, které by měly zlepšit současný stav. Komise také vítá to, že je zde zdůrazňován úloha národních delegací. Kromě toho zpráva také hovoří o negativních konsekvencích eh, tohoto principu, který vyplývá z určitého deficitu, eh, který souvisí s tím, že nejsou zohledňovány často zájmy nejrůznějších subjektů, které se na tom zainteresovaly. Jsou to lidé, ty pracující ve zdravotnictví, ať jsou to spotřebit a tak dále. Myslím si, že je toto všechno velice důležité, protože eh, eh, jejich zaangažovanost zvyšuje legitimitu celého tohoto procesu a také podporuje konsensus. Komise se zabývá také nad tím, jakým způsobem bychom mohli zlepšit organizaci, která by zajistila, eh, že všechny zájmy nejrůznějších společenských subjektů by byly zohledněny. Dále nám jde také o to, abychom eh, zajistili větší vyrovnanost při reprezentaci jednotlivých těchto subjektů. Komise se také domnívá, že co se týče Eh, centrální úlohy národních eh, delegací a také principu, na kterých stojí, je potřeba, abychom vycházeli z toho, že tyto orgány jsou naprosto základními a klíčovými hráči. Všechny tyto orgány proto musí mít možnost vytvářet jakousi platformu, na které by mohl vznikat konsensus. Eh, v té zprávě také se hovoří o tom, že existují eh, různé eh, situace v různých národních delegacích, co se týče zdrojů, které mají k dispozici, co se týče jejich aktivity a tak dále. I v této oblasti je obrovský prostor pro další zlepšení a to ve všech členských státech co se týče přístupu k těmto, normalizací, k těmto normám, k těmto standardům, zde komise by byla ráda, kdyby národní delegace by snížila náklady, které eh, souvisejí právě s těmito normami a aby se zaměřila na dalšími možnostmi, jak zlepšit přístup k těmto novým normám, hlavně pro malé a středně velké podniky. Eh, evropské eh, standardy mají také obrovský potenciál, co se týče zlepšení další práce. Eh, my si uvědomujeme tento potenciál a zdůrazňujeme i to, že je potřeba přejít i do nových eh, sektorů, jako jsou například služby. Jak eh, se říká ve zprávě, ten nový evropský model musí přispívat také k, evropské, k evropským inovacím a udržitelnému rozvoji. Na závěr bych chtěla poděkovat ještě jednou všem, kteří přispěli k této velice užitečné a velice inspirující zprávě. Děkuji. Děkuji i já mnohokrát. Děkuji paní komisařko. Tím pádem uzavírám rozpravu a budeme hlasovat ve čtvrtek ve 12 hodin. Zítra budeme pokračovat a sice v 9 hodin eh, do 12.30. A potom od 15 do 19 a dále mm, večer. Tím pádem přerušuji zasedání a přeji vám všem překrásnou dobrou noc.